Cari colleghi. Vážení kolegové. È e con grande piacere. Mi velkým potěšením přivítat na plenárním zasedání dnešního dne prezidenta Spolkové republiky Německo. Drahý pane prezidente, děkuji vám za vaši návštěvu. Je nám ctí, že jste si pro svou druhou misi mimo Německo vybral Evropský parlament po návštěvě Paříže minulý týden. Po necelých třech týdnech, tedy po té, co jste byl 19. března jmenován prezidentem. Vaše přítomnost zde ukazuje jasnou angažovanost pro Evropu. Vy jste žádal více odvahy, více odvahy pro lepší Evropu, kde budou zaručeny svobody a kde všichni budeme pracovat pro budoucnost, která bude plná míru, prosperity a spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že ta odvaha, kterou požadujete že ji můžete najít, tuto odvahu, u poslanců tohoto parlamentu. Vaší přítomností, pane prezidente, nám připomínáte také, že vaše země je velmi angažovaná v evropské otázce. A tato angažovanost je o to důležitější, kdy se jedna z důležitých zemí Evropské unie rozhodla Unii opustit. Prožíváme obtížné období, jiné obtížné období jsme prožili už v minulosti a vždycky jsme dokázali najít správnou cestu a přinést odpovídající odpovědi. Drahý pane prezidente, nechci vás dnes žádat o správné odpovědi, ale chci vás vyzvat, abyste společně pracovali s tímto parlamentem na naší společné budoucnosti. Máte slovo a ještě jednou vám děkuji za vaši návštěvu zde ve Štrasburku. Vážený pane předsedo, milý Antonio, vážení poslanci a poslankyně, vážený pane předsedo komise, drahý Jean-Claude, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí, je mi velkým potěšením zde být dnes mezi vámi na tomto místě svobody projevu a otevřené debaty. Ale vážení přátelé, má radost není eh, bezmezná. Je tak trošku zahořklá. Je to poprvé, kdy hovořím eh, v tomto plénu krátce té, co jeden členský stát oznámil, že odejde z Evropské unie. A jak jsem slyšel, zítra v tomto parlamentu k té věci zaujmete stanovisko. Eh, připadá mi to zhořklé nejenom z politického hlediska, ale především z hlediska občanů Evropy. Já vám chci říct, že já jsem v podstatě stejně starý jako Evropská unie. Když jsem se narodil v roce 56, byly v ve všech městech v Evropě vidět ještě rány z války, které způsobil Hitler a nacistické Německo a ještě větší rány byly vidět u našich sousedů. A přesto právě tehdy má země podala ruku k míru v Římě před 60 lety, kde se položily základy nové Evropy. Když jsem šel pak do školy, tak se porážely symbolické závory na eh, hranicích evropských zemí a viděli jsme, že Evropa, tak jak byla tehdy, nám ještě nestačí. V eh, roce 68 pak padly colní eh, závory, dlouhé kolony kamionů před hranicemi byly minulostí. Eh, při nejmenším se zkrátily fronty osobních automobilů. Když jsem šel na univerzitu, tak lidé na jihu Evropy, ve Španělsku, v Řecku, v Portugalsku, svrhli diktatury a otevřeli si cestu do svobodné demokracie ve společné Evropě. V roce 89, kdy jsem dokončoval doktorskou práci, padla berlínská zeď, která padla díky odvážným na východě Evropy, kteří chtěli dosáhnout svobody a demokracie mírovou cestou. Byli to oni, nejen v naší zemi, kteří umožnili znovu sjednocení celé Evropy. Eh, dámy a pánové, všechno to a ještě daleko více se myslí tím, že v římské deklaraci, eh, když se říká, že jsme jednotní. Toto je naše společné veliké dědictví, to dědictví, které nám svěřili otcové zakladatele a matky zakladatelky Evropy a které pak přejde na naše děti. Je to toto cené dědictví, které nelze vyjádřit penězi a není možné je přenechat mm, odpůrcům Evropy. Musíme se o ně starat a dále je zlepšovat. To je náš historický úkol. Podívám-li se do minulosti, na eh, těch nějakých 60 let mého života a na stejných 60 let eh, života Evropské unie, pak ten můj pohled spočívá hlavně na tom růstu a úspěších nové Evropy, tedy cesta tehdy v podstatě z eh, formy organizace čistě hospodářské až k tomu nositeli naděje eh, pro spravedlivý a míru, mírumilovný svět. Někteří, a já k ním patřím, se chovají, jako kdyby to, čeho jsme dosáhli, bylo na věky. Ale já ve svém životopise popizuji a zažil jsem také problémy Evropy, ty krize, které jsme museli zažít, které otřásly naší důvěru a důvěrou mnoha lidí v mé generaci. Ehm, Tedy, že cesta Evropy, eh, cesta evropského sjednocování nemusí být na věky. To byla chyba. Ne, budoucnost Evropy rozhodně není dána. Není automatická. To nikdy nebyla. A Konec konců to bylo potvrzeno i nedávným Brexitem. Já si, dámy a pánové, eh, vzpomínám na eh, období, kdy jsem byl ministrem zahraničí v Německu. Tehdy se hovořilo o Evropské ústavě, která nakonec eh, nebyla vytvořena. A vím, že tehdy byla zklamána celá řada lidí. Velice dobře si pamatuji, jak jsme my, a počítám, že mnoho lidí zde v sále pak eh, opět vstalo a pokračovalo zkrátka v práci. Vzali jsme do rukou telefony, naslouchali jsme si, do noci jsme vyjednávali a společně jsme utvářeli Lisabonskou smlouvu. Chtěl bych říct, dámy a pánové, Evropa nebyla nikdy procházkou růžovým sadem. Evropa je velice komplikovaný, náročný projekt. Nicméně to úsilí se vyplatí. Ti, eh, kteří Evropu pomlouvají, tak proti těm je potřeba jednat společně, je potřeba zajišťovat růst a blahobyt a Eh, vlastně už téměř těch 70 let míru. To byl ten slib Evropy občanům, ale nikdy v historii se tento slib nesplňoval tak nějak samovolně automaticky. Vyplňoval se pouze tehdy, kdy ne národní malost, ale evropská jednotnost určovala, co se bude dít. Und genau deshalb a právě proto jsem dnes přišel k vám. Je to můj první projev předsedy, eh, tedy kancléř, eh, prezidenta Spolkové republiky a chtěl jsem ji přednést právě nikde jinde než v tomto parlamentu. A to právě teď, eh, v době rostoucích snah utíkat od věci a v době alibismu právě teď chci vystoupit pro Evropu jakožto občan, stejně jako mnozí další občané, po, znovu poznávám, znovu si uvědomuji, že chci Evropu a já jako spolkový prezident mohu říci, že velká většina Němců chce Evropu, nechce návrat do minulosti, chce společnou cestu za lepší evropskou budoucností. To je naším úkolem. A pokud už říkáme Evropě ano, tak si nesmíme nic namlouvat. Nesmíme se vyhýbat odpůrcům. Kdo říká ano Evropě, říká ano také komplikovanosti, velké náročnosti a té nedokončenosti Evropy jak komplikovaná jsou politická řešení, jak náročný je eh, ten eh, legislativní proces, to víte nejlépe právě vy. Zde v Evropském parlamentu se setkávají protichůdné názory, protichůdné zájmy, ale také různící se kultury, různé jazyky a tradice. Rozmanitost Evropy je pro nás dobrodružstvím, ale je pro nás také velice náročnou cestou. A eh, já jsem v tomto smyslu hovořil s šéfy frakcí zde zastoupených, ale přesně to dnes v Evropě potřebujeme. Že tedy eh, se budeme střetávat v různosti názorů, že se nebudeme navzájem jen obvinovat na evropských grémích, ne, že se budeme stahovat zpět do nacionalismu, ale že na všech stranách budeme upřímně hledat cesty a stavět mosty přes naše rozdíly a k tomu patřilo a bude patřit v Evropě to, že akceptujeme to, že ten druhý může mít také pravdu. Evropa byla založena na předpokladu, že i ostatní mohou mít pravdu. Úspěchy Evropy byly vždy kompromisy. Úspěchy Evropy byly vždy podloženy velkou snahou, ale snahou v míru. A to vyjadřuje tento parlament ve své existenci. To vyjadřuje všech 28 národů. Kdo by se vůbec, kdy chtěl stát parlamentářem, bez ochoty někoho jiného přesvědčovat a bez ochoty být přesvědčen, bez vášně pro to komplikované, pro tu náročnost demokracie. Všichni v tomto sále tuto vášeň sdílejí a právě v této obtížné době je potřeba ji vyvolat a proto máte můj respekt a mou podporu. Máte mou podporu proto, že já vím, že existují i jiní. Existuje dost jiných sil, které vždy představují ty nejjednodušší odpovědi, odpovědi v podobě práva silnějšího, odpovědi v podobě toho, že se najde nějaký společný nepřítel. Je zde určitá nová fascinace autoritářstvím. A to se objevuje nejen na západě a na východě od evropských hranic, ale bohužel také u nás uvnitř Evropy. Populisté eh, nám malují svět černobíle, snaží se zneužít naši, našich obav a těží z nich politický kapitál. Eh, je potřeba si to uvědomit, eh, nenutně být na poplach. Tento parlament jako každý parlament takovéto rozpory potřebuje, ale chtěl bych naprosto jasně říci, že kdokoliv, kdo se bude snažit s parlamentem skoncovat jakožto se ztrátou času, kdo kompromisy označuje za slabost, a kdo odmítá rozlišovat pravdu a lež, ten ohrožuje demokracii a musí narazit na odpor nás, jakožto demokratů. Die Welt Dnešní svět, ve kterém žijeme, je stále nejistější, stále nepřehlednější. Mnoho lidí si dělá obavy o budoucnost. Hrozí, že ztratí kontrolu, protože se budou obávat a e, něčeho nejasného a budou se řídit těmi, kteří budou říkat, pojďte zpět pod křídlo našeho národu. Jedině tak se prosadíme, jedině tak znovu získáme ztracenou suverenitu. Eh, to není jen naivní, je to i nezodpovědné namlouvat lidem, že nebezpečím, jako je terorismus nebo změna klimatu, které neznají hranic, můžeme čelit závorami a stěnami. Je neodpovědné namlouvat lidem, že ve světě, který je stále komplikovanější, jsou odpovědi stále jednodušší. A je zkrátka lež říkat, že v dnešním světě dokáže jeden stát sám bez EU prosadit svůj názor a lépe hájit své hospodářské záměry. Právě naopak. Právě naopak, dámy a pánové, pokud Evropu neučiníme plho, plnohodnotným hráčem na světovém pole, poli, potom budeme pouze v rukou ostatních velkých hráčů na světě. Konec konců eh, to říkal i Michael Blessentine, eh, který hovoří o tom, že Brexit může vést ke ztrátě suverenity, což je prognóza, která si podle mě zaslouží, abychom o ní přemýšleli. Take back control, so hören wir Take back control, to slyšíme všude, je to hodně silný slogan, vzít si zpět kontrolu. Ano, ale dopředu říkám, že nacionalisté nic nevyřeší. Pokud se nějakým způsobem pokusí o naplnění tohoto sloganu, tak eh, to nikdy nebude kvalitnější. Oni hovoří o tom, že eh, nebudou odevzdávat pravomoci do Bruselu. Eh, ale pokud nebudeme posilovat společný trh, nebudeme podporovat ty slabší, tak na globalizovaném světovém trhu to pocítíme. Pokud posílíme naši inovaci a kreativitu tak, že Evropa bude tvůrcem změny, nebude pouze pasivně změny přijímat pouze tehdy, můžeme populistům vzít vítr z plachet a začít jim říkat, my v Evropě nestrácíme suverenitu. Naopak teprve společně získáváme sílu a váhu na celosvětovém poli. Tato krize nám, dámy a pánové, dává příležitost podívat se na Evropu tak, jak skutečně je, bez jakýchkoliv iluzí, falešného optimismu, eh, se všemi silnými stránkami, ale i se stránkami slabými. A ve světle této krize se můžeme pokusit odpovědět na otázky jako jakou a kolik evropské jednotnosti chceme. Bílá kniha komise k tomu nabízí určité možnosti. To nejsou ta řešení, ale jedna věc je z toho jasná. Trvanlivá sebeblokáda v Evropské unii to je pravděpodobně ta nejhorší možnost, jakou bychom mohli zvolit. Pokud se chceme společně někam posunout, samozřejmě ve finále se nikdo neprosadí na 100% na to jsou naše problémy moc komplexní a naše očekávání příliš složitá. Ano, chceme silnou Evropu a chceme více evropských řešení, ale musíme nechat prostor těm členům, kteří e, zatím nemohou přímo nebo nechtějí přímo další integrační kroky. Ano, chceme být solidární k, eh, se státy, kteří trpí finanční a hospodářskou krizí. A musíme vytvářet podmínky pro další jejich vývoj, ale evropská solidarita může Eh, jedině podporovat národní snahy, ne je nahradit. Ano, chceme pomáhat lidem, kteří jsou persekováni válkou a utíkají před ní, ale eh, je potřeba si uvědomit, že naše celkové schopnosti jsou omezené, jsou konečné a proto je potřeba je nějakým způsobem distribuovat. Ano, chceme eh, unii, která bude interně koherentní, ale víme, že Evropa je větší než Evropská unie a bez spolupráce našich sousedů na východě a na jihu nedosáhneme trvalého míru na našem kontinentě. Já si uvědomuji, dámy a pánové, že žádný z těchto problémů není jednoduchý. Je potřeba eh, neignorovat potřeby našich občanů. Ale e, ti, kteří vybudovali Evropu, i oni museli bojovat s velice složitými problémy. E, a nahradili bitevní pole vyjednávacím stolem. Konfrontaci nahradili míru milovnou dohodou. Byli dostatečně chytří a rozumní a vytvořili dnešní svět, který je novým světem neznámých výzev a umožňuje nám nebýt hloupější než ti, kteří přišli před námi. Umožňuje nám řešit otázky, které položíme před sebe na stůl. Co nám chybí, je odvaha je řešit a připravenost je řešit evropsky. A to nám chybí, to musíme změnit. Zum Interessen Jde o to vyvažovat zájmy jednotlivých stran. K tomu patří rozpor. My se v Evropě přeme a podle mě to není znak selhání. Za posledních 25 let v evropské politice jsem velice často zažil takovéto rozpory, často jsem se jich také účastnil a někteří eh, z vás mi potvrdí, že jsem eh, úctyhodným soupeřem, ale když už se v Evropě přeme, dámy a pánové, tak tak činíme na základě normativního fundamentu. Celá řada otázek je komplikovaná, ale to nám nesmí zatemnit pohled na to nejdůležitější. To znamená svobodu, demokracii, právní státnost, lidská práva. To věci, které nejsou k jednání. To jsou věci zakotvené v článku dvě smlouvy o EU a k tím jsou zavázány všechny členské státy. A to je to jádro, na kterém se buduje Evropská unie. To je, co utváří Evropskou unii v očích světa a co nám mnozí na světě závidějí. A pokud stojíme za těmito hodnotami, pokud chceme být majákem pro právní státnost a lidská práva na světě, pak nám nesmí být jedno, že tyto fundamenty jsou na některých místech uvnitř Evropy oslabovány. Eh, Evropa nesmí mlčet, když občanská společnost například eh, na eh, Budapeštské univerzitě přichází o manipulační prostor. Nicméně kontroverzní diskuse to bude vždy naší úlohou, i úlohou naší země. Někteří od Německa chtějí, aby bylo ještě více vůdčí v Německu, jiní Německu dominantnost vyčítají. V nedávné době z Německa zaznělo, že Evropská unie není pro Německo nic jiným než prostředkem za určitým účelem. To je při nejmenším nedorozuměním síla Evropy nemůže být zakotvena na vůdcovství konkrétních. Musí být vždy založena na zodpovědnosti všech. Samozřejmě Německo, jakožto eh, největší, nejvíce eh, osídlený stát, nese velký díl odpovědnosti, ale je potřeba si uvědomit, že i naše možnosti mají své meze. Ani my nezapomínáme, že ostatní v Evropě mohou mít právo se vyjádřit v nějakých rozporech. Eh, víme, čemu dnešní Evropě, eh, za co dnešní Evropě vděčíme. Jednotná Evropa je úspěšná odpověď na naše dějiny, na naši geografii, tak jak pro nás, tak pro naše sousedy. A my vnímáme silnou Evropu jako něco, co je jednak v našem zájmu, ale hlavně je to také eh, součástí, již součástí naší identity. A proto je potřeba si uvědomit, že Němci chtějí udržet Evropskou unii pohromadě. Chceme společnou budoucnost pro Evropu společně s našimi partnery, těmi velkými i těmi malými, kteří budou mít stejná práva, ale i stejné povinnosti. Ve finále ale je potřeba si uvědomit ještě něco důležitějšího. Tedy není to důležité pro všechny, ale pro většinu lidí v Německu je Evropa srdeční záležitostí. A proto jsem vám vyprávěl ten svůj historický příběh s Evropou a proto v minulých týdnech mnoho lidí, zejména mnoho mladých lidí v Německu, vyprávělo i ten svůj příběh Evropy. Mladí lidé u nás, jak jsem se dozvěděl, Eh, vnímají situaci tak, že o Evropě mluví pouze ti, kteří o ní chtějí mluvit negativně. A oni nechtějí, aby jim budoucnost sebrali populisté, anebo aby eh, jejich budoucnost utonula v letargii. Proto jsou dnes v ulicích, aby ukázali, že srdce Evropy stále bije na náměstích skoro ve všech hlavních městech Evropy. A e, i když třeba lidé v mé generaci tomu tak neříkají, pro mnoho našich dětí a pro mnoho našich vnoučat je Evropa druhou vlastí. Tito mladí lidé už dávno pochopili, že není rozporu mezi tím milovat vlastní zemi a být hrdými Evropany. A já si myslím, že mladí v tomto mají pravdu. Na závěr mi dovolte říci, že eh, v loňském roce jsem měl do Vroclavy se svojí rodinou. A seznámil jsem se s historií rodiny mé matky, kterou jsem znal pouze eh, nejasně. Byl to příběh války, chudoby, útěku na západ, eh, matky s tetou a dětmi a tak dále, ty příběhy mi vyprávěli. A ten zakořeněný nacionalismus a jeho dopady vlastně zastínili její život v mládí, její mládí a vlastně zkreslili i mou představu o Vroclavě jakožto o městě a o regionu. Nicméně v uplynulém roce, v roce 2016, jsem přijel do úplně jiného města. Do města, které zářilo jakožto hlavní město kultury, kde se vedly živé a chytré diskuse, kde hraje v ulicích hudba, kde se na um, náměstích setkávají mladí lidé z Vilniusu, Vuprtálu a odinut z Evropy. Dámy a pánové, tam se ty dějiny vůbec nezrcadlily. Naopak žil, tam, žil se tam sen evropské budoucnosti a vážení poslanci a poslankyně, teď je na nás aby tento evropský sen nebyl dokončen v příštích generacích. To je to sdělení, které přináším ze své země. Ano, chceme Evropu, chceme budovat lepší Evropu a chceme být i evropským Německem. Děkuji. ringraziare ancora una volta. Chci ještě jednou poděkovat eh, prezidentu Spolkové republiky Německo za to, že přijal pozvání parlamentu a přednesl zde projev, který určitě bude stimulovat debatu v tomto sále i v následujících týdnech. Tuto Evropu je jistě třeba napravit, změnit, ale myslím si, že to pozitivní poselství plné důvěry, kterou zde přednesl pan prezident Steinmeier, si zaslouží náš zájem a podporu. Děkujeme ještě jednou za to, že jste přijal naše pozvání.